Eh, dzień dobry. Witam Państwa na kolejnym posiedzeniu. drazí kolegové. Siedzenie. Welcome to the president. Pánové, já vás vítám. Zahajuji dnešní jednání. Vítám eh, samozřejmě předsedu Evropské komise První bod na dnešním pořadu jednání je prohlášení předsedy Evropské rady a závěry Evropské rady ze 24. a 25. března 2011. Předseda Evropské rady Herman Van Rompuy dostává hned slovo. Pane předsedo, pane předsedo Evropské komise, Vážné poslankyně, vážení poslanci, v pros... během 49 dnů jsem předsedal třem zasedáním Evropské rady